So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, byl bych rád, kdyby, eh, dámy a pánové, z tisku, prosím, už máte dost fotografií. Okay. I think the members should be able to see the prime minister when he speaks. Thank you. Myslím, že poslanci by měli mít právo vidět pana premiéra, když bude hovořit. Děkuji. Že zápis dnešního zasedání, dámy a pánové, je k dispozici. Má někdo připomínky k zápisu? V tom případě je proto eh, zápis schválen. Dámy a pánové, prosím chtěl bych přivítat pana Běleckého, eh, který